to zvážíme a vyhodnotíme. Dobře, a nyní, pokud jde o rozhodnutí několika výborů zahájit meziinstitucionální jednání podle článku 69c odstavec 1, jak bylo oznámeno na zahájení zasedání pondělí 28. května, jsem neobdržel žádost o hlasování parlamentu ze strany poslanců či poslance nebo politických skupin, které by dosáhly minimálně tu potřebnou prahovou hranici, nicméně jednání výboru tedy mohou být zahájena. Dále je tady žádost pana poslance Sulika, který se hlásí a přeje si vystoupit, prosím. Při včerejším hlasování o ano, během včerejšího hlasování o návrhu revize směrnice o vysílání zaměstnanců nebylo zcela zřejmé, o čem přesně se hlasuje. Proto v souladu s článkem 184a mám procedurální námitku vůči včerejším hlasování o revizi směrnice o vysílaných zaměstnanců. Pan předseda zmatečně vedl hlasování takovým způsobem, který zatím vedl k 37 opravám, hlasování ze strany kolegů napříč všemi politickými frakcemi, což je opravdu bezprecedentní počet oprav. I navzdory kontroverznosti návrhu a upozornění kolegyně z EPP okamžitě po hlasování svůj postoj nezměnil a hlasování nezopakoval. Domnívám se tedy, že by bylo velmi vhodné toto hlasování zopakovat. Děkuji. Mm, Děkuji. Dobře, ale pane kolego, musím vás upozornit, že hlasování o zprávě Maroše, Marošenty a Jungerius proběhlo zcela transparentně a v souladu s článkem 59 jednacího řádu parlamentu, který předpokládá, že předběžná dohoda týkající se eh, hlasování je platné, pokud minimálně počet poslanců ve výši 5 se nerozhodne přistoupit k hlasování o ostatních pozměňovacích návrzích v souladu s článkem 4. Žádost ENF o hlasování o dalších pozměňovacích návrhů byl předložen k hlasování, ale ten návrh byl zamítnut. Takže předseda tam postupoval v souladu